lidi na moři. Hranice efektivně se budou řídit, to je pravda, ale především se musí respektovat základní práva při tomto. A naše, naše podpora této reformy znamená, že se nám podařilo i ochránit základní práva a zachovat eh, činnost záchrany lidí, což musí být priorita našeho společného asilového spisu systému. Já chci poděkovat panu Amramu Polosovi a chci zde vyslat poslední apel ohledně obnovení činnosti operace of Sofie, protože je třeba provádět operace záchrany. Děkuji. господин председател. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, dámy a pánové, já si to pamatuju jasně před pěti lety, když jsem získal mandát v Evropském parlamentu, tak v té době e, myšlenka vytvoření pohraniční stráže e, byla pouze nejasná. Očekávali jsme, že se to bude realizovat někdy do roku 2030, ale ne dříve. Ale bylo to naivní, protože více než milion migrantů a uprchlíků překročilo naši hranici brzy na to. A my jsme nebyli připraveni zvládnout tento fenomén v takovémto rozsahu. Čili vyslala otázka, co dělat pro to, abychom byli schopni chránit své hranice v kritických situacích. My jsme eh, pochopili, že Schengen může existovat pouze za silnou, silnou externí hranicí. Pochopili jsme, že potřebujeme posílit bezpečnost na externí hranici. A dnes, po čtyřech letech, hovoříme tady o té eh, pohraniční agentuře, která bude mít 10 tisíc pracovníků, dostane nové pravomoci. Já se domnívám, že právě tato nová agentura je skutečným projevem solidarity eh, mezi členskými zeměmi na okraji a uvnitř Unie. Tak eh, Catch the Eye. Uh, uh, eh, máme zde deset přihlášení do debaty. Já bych eh, eh, velice rád dal slovo všem deseti, ale prosím, dodržujte tu jednu minutu, poněvadž v 17 hodin budeme muset hlasovat a mezi tím musíme zvládnout ještě jednu debatu. Takže prosím, dodržujte tu jednu minutu. Paní Šojdrová. za udělení slova. Kolegyně a kolegové, je potřeba připomenout, že vlastně tento návrh reaguje na velkou chybu která se stala v letech two thousand and fifteen two thousand and sixteen kdy nebyla chráněna schengenská hranice tak jak by měla být. do evropy přišly za dobu two thousand and fifteen až two thousand and seventeen téměř two miliony migrantů. někteří to byli skutečně legální uprchlíci kteří prchali před eh, válečným eh, násilím ale byla tam také řada imigrantů kteří nemají nárok na azyl a kteří by měli být vráceni. proto já vítám posílení pohraniční a pobřežní stráže. evropská unie eh, musí chránit své bezpečí evropská unie musí poskytovat azyl těm kteří skutečně azyl potřebují a problém je v tom že jestliže sem přijdou tisíce nelegálních migrantů tak občané evropské unie se necítí bezpečně a odmítají potom přijímat i legální e, e, žadatele o azyl. takže je třeba tento návrh přijmout. děkuji. three godine uspješnog funkcioniranja europska obalna i granična straža postaje ještě djelotvornija. při třech letech špatného fungování agentury tak a budeme schopni snad zajistit volný pohyb v rámci Schengenu. Vítám vytvoření eh, tohoto sboru 10 tisíc osob mužů a to je v reakci na nebezpečnou situaci na externí hranici. Myslím si, že eh, stálo za to eh, že jsme eh, mm, že se snažíme tedy přehodnotit celý ten postup udělování asilu. To je důležité nejenom pro Schengen a jsem rád, že i při kontrole vnějších hranic budeme mít eh, my podporu eh, celé Evropské unie, paní Stevens. Pane předsedo, kolegové, my jsme vždy podporovali Frontex. Poprvé to bylo v roce 2016, když Frontex byl pověřen eh, úkolem eh, více se zapojit do navrácení odmítnutých žadatelů o azyl. Dnes podporujeme Frontex znovu, protože toto je krok správným směrem. Frontex bude sehrávat velice důležitou roli při naplňování migračních politik. A to může fungovat pouze za silnou vnější hranicí, což zajistí Frontex. To, že bude mít více zdrojů a více pracovníků, eh, posílí také jeho schopnost plnit svou eh, úlohu. Eh, Frontex může navracet lidi a to nejenom do našich sousedních zemí, ale třeba eh, lidi z Maroka, ale bohužel už není možné vracet je dále, například do Nigeru. To je škoda. Pane Teriče, já bych na začátku vyjádřil politování, že tak eh, důležité téma, kdy jde o tisíce životů a miliony eura, tak eh, kolegové Mm, o, o, v podstatě mm, tady e, nekladou otázky, nezajímá je to. A takže tady jde o otázku e, právního státu. Přece tady jsou to lidé, kteří nelegálně chtějí jít na půdu Evropské unie, tak musíme pevně jim říci, no, my se omlouváme, musíte jít zpátky. Na druhé straně však musí existovat jasná legální cesta pro ty, kteří potřebují azyl, protože všechny civilizované národy akceptují azylové právo. Takže právní stát, to je řešení. A já si kladu otázku, zda těch 11 milionů euro a zde eh, extra prostředky jsou nezbytné jenom proto, tady by stačilo, kdybych jenom aplikovali právo. Děkuji a nyní má slovo Pan Bogovič. E, veselíme, da je... Děkuji vám. Já velice rád e, vidím, že Evropský parlament e, dosáhl dohody ohledně ochrany vnější hranice, což nám zajistí mír, prosperitu a stabilitu v Evropě a samozřejmě také fungování šengenského systému. Bohužel v roce 2015 jsme to nebyli schopni eh, jak si, si to promyslet, ale teď už je jasné, že migraci je třeba zastavit. A musí následovat další kroky. Eh, to znamená, že Frontex by měl mít možnost eh, navracet uprchlíky ze třetí zemí do třetí zemí. Eh, musím říct, že jsem se dostal do parlamentu, když byla eh, vlna uprchlíků na vrcholu a po poklesu nyní vidíme, že opět počty narůstají. López Aguilar. Ano, pane předsedo, pane komisaři, já jsem španělský socialista proevropský. Já uznávám a respektuji cíle Eh, společného prostoru spravedlnosti, práva, bezpečnosti a integrované řízení externích hranic hm, a agentura pro pobřežní po, po hm, stráž 10 eh, tisíc mužů a financování, které někdy se zdá být přehnané, ale my jako socialisté, my jsme se snažili při, eh, vylepšit to, předlatkali jsme pozměňovací návrhy, především pokud jde o návraty osob, pokud jde o základní práva a respektování základních charakteristických práv a mezinárodního práva. Ale zde na konci legislativy v podstatě to je škoda, že zde je určitá nerovnováha, že zde neexistuje solidarita se jižní hranicí v EU. Španělsko nyní tedy mm, eh, mm, je vlastně mm, tím poškozováno. A zde se zablokovala dublinská reforma, to je škoda. A dokonce to i vysí zde v Evropském parlamentu. Děkuji, pan Marias. Vážený pane předsedo, opětovně eh, bych eh, vám eh, chtěl předat eh, ten pocit eh, úzkosti a strachu obyvatel na pobřeží Egejského moře. Je tam celá řada uprchlíků a ilegálních migrantů. Nedávno na ostrově Samos došlo k reakci ze strany místní populace, kteří zdůrazňovali, že Frontex musí mít lepší kapacitu, Frontex musí pracovat seriózně a chránit hranice. Nejenom námořní hranice, protože vidíme, že čím dál více eh, těchto toků se objevuje také eh, v rámci pozemních eh, cest. Takže je naprosto nezbytné zlepšit práci